Okay, colleagues, can I bring the meeting? Vážení kolegové, poprosím vás o klid a nejdříve bychom přijeli vrch pořadu jednání. Všichni jste s ním spokojeni, děkuji. Teď schválíme zápis ze schůze konané 16. září a potom 17. až 18. září. Takže vám také děkuji. A další bod na pořadu jednání je zjednodušení převodu motorových vozidel. Je to návrh stanoviska pana Pirkra. Pane Pirkře, máte slovo. Danke, Vorsitzender. Gerade pane předsedo. Já jsem tady řešil určité technické problémy, já jsem vás přeslechl, ale jistě máte porozumění pro tento problém. Jedná se o velice důležitý návrh, podle mého názoru, v zájmu zainteresovaných osob. Jde o zjednodušení převodu motorových vozidel registrovaných již v jiném členském státě v rámci Evropské unie. Příslušným výborem je IMCO. My teď nevíme, jak vypadá harmonogram ohledně hlasování v IMCO výboru, ale využili jsme možnosti eh, zavčas odevzdat naše stanovisko za výbor TRAN. Mám tady některé body, které jsem vypíchl, ke kterým bych se chtěl ještě vyjádřit. Chtěl bych poukázat na to, že do 16. listopadu máme čas na podání pozměňovacích návrhů a do té doby máme také dost času na diskusy. Na začátek bych chtěl stručně shrnout hlavní cíle tohoto nařízení a poté bych se krátce vyjádřil k některým bodům návrhu komise a pak bych uvedl, co z naší strany je vnímáno jako zásadní bod z hlediska stanoviska našeho výboru dopravy. Nejdříve se podíváme na cíle. Tady jde o to, aby zde byl umožněn volný pohyb motorových vozidel v Evropské unii, které již byly registrovány v určitém členském státě. To je důležité také pro ojeté vozy, které jsou koupeny v jiném členském státě. Je to důležité také v případě přestěhování se. Je to významné také z hlediska prozatímního nebo dočasného pobývání v jiném státě. Například se to týká důchodců, kteří určitý počet měsíců tráví v jiném státě a chtějí si sebou vzít svoje vozidlo. Takže to je hlavní cíl. Hlavním cílem je snížit administrativní náklady při nové registraci těchto motorových vozidel. Komise uvedla, že jde o to, aby se ušetřilo asi 1,5 miliard eur ročně v případě tohoto zjednodušení. Samozřejmě, že pokud člověk musí eh, přebíhat z jednoho registračního úřadu na druhý registrační úřad a pak opětovně toto řízení obnovit v jiném členském státě, tak je to velice nákladné. Jde tedy o toto opětovné registrování. Tento zásadní princip registrace a zjednodušení přeregistrování je tedy hlavním cílem. Dalším cílem je také boj proti krádežím a odcizování, osvědčení o registraci. Víte, že je to součást trestné činnosti, která je také zahrnuta mezi cíle tohoto návrhu. Je to článek 5 zvláště, kde jsou stanoveny některé konkrétní podmínky odmítnutí registrace v určitém členském státě Evropské unie. Také v úvodním ustanovení 6 je tato záležitost vyjasněna. Co se týče návrhu komise, tento návrh komise se opírá o pojem obvyklého bydliště. To jednoznačně ukazuje, o jaký členský stát jde, kde došlo nebo kde povinně musí dojít k registrování automobilu nebo motorového vozidla. To znamená, tato registrace se vztahuje Eh, k tomuto obvyklému bydlišti a je to přesně vyjasněno v článku 3. Dále v návrhu komise je snaha také navrhnout jednotnou lhůtu. Lhůtu, eh, během které je možné mm, provést eh, novou registraci, opětovnou registraci. Opakuji, že tady existují různá pravidla, různá nařízení. Nejkratší lhůta v Dánsku je 14 dní. To znamená, během této lhuty se musí přihlásit to, to motorové vozidlo. Belgie má 6 měsíců, to je lhuta, která se tady navrhuje. Ostatní státy se pohybují tedy v rámci tohoto rozpětí. O této lhutě můžeme samozřejmě diskutovat. Jde o to, abychom zde stanovili rozum, rozumnou lhutu, která by nebyla příliš dlouhá ani krátká, aby nebylo možné zneužívat těchto postupů. Tento návrh je popsán v článku 4. Pak je tady další těžisko, které se týká elektronické výměny údajů mezi registračními úřady. To je článek 7, který ošetřuje tuto problematiku. To je velmi důležitý bod. Bez eh, této elektronické výměny údajů mezi registračními úřady není možné mm, přistoupit k tomuto zjednodušení. Takže zde se musí stanovit určité kompetence a je nutné zajistit určité standardy a jejich zajištění a pak tedy je možné samozřejmě přistoupit k této elektronické výměně. Ta obsahuje pouze výhody. Implicitně musí dojít také k vzájemnému eh, uznání dokumentů registrace a technických eh, registračních dokumentů. I když eh, v různých zemích technické kontroly například a technické podklady mohou být různé, tak nicméně cílem návrhu komise je sjednotit tuto záležitost. Dále v návrhu komise se hovoří také o dočasné re, registraci. To je článek 6. Tady se jedná zvláště o ojeté, eh, mo, ojetá motorová vozidla, která musí být přesunuty do jiného, člá, do jiného státu. Dále se v článku 8 hovoří o obchodní registraci, to je v případě, kdy například podniky musí z obchodních důvodů přesunout svůj uh, Eh, vozový park. Tento návrh je prakticky proveditelný, myslím si, že nevyžaduje velkou kritiku. Jde o zjednodušení a já si myslím, že víceméně můžeme souhlasit s těmi cíly, které jsem zde uvedl a tento návrh dosahuje těchto cílů. A proto v mém návrhu spíše se zaměřuji na posílení některých bodů. Jde spíše o toto posílení nebo o vysvětlení některých bodů spíše než o výslovnou eh, korekturu. Takže, jaké je moje stanovisko k tomuto návrhu? Za prvé, eh, vítáme a posilujeme tyto snahy, které vedou k tomu, aby došlo k odbourání administrativních nákladů a zátěže, tak aby došlo k snížení nákladů. To je ten cíl. Jde o to, aby to bylo zjednodušeno a lacinější. A tohoto cíle je díky tomuto návrhu dosaženo. Za druhé, do zprávy jsem eh, zabudoval naše stanovisko. Price Thompson byl eh, tím člověkem, který také hovořil s různými zainteresovanými stranami a také pracoval na těch 20 bodech, které byly sestaveny v rámci seznamu těchto hlavních bodů, které jsem také vtělil do svých pozměňovacích návrhů, zvláště do návrhu 2. V našem návrhu bychom se měli zaměřit na zjednodušení tohoto řízení. Zároveň bychom se měli zaměřit na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Já se domnívám, že by nebylo užitečné teď přemýšlet nad možnostmi ještě podrobnější regulace, protože víme, že máme mm, různé regulace v členských státech. Měli bychom se opravdu soustředit a zaměřit pouze na tento návrh komise, kterému jde o zjednodušení. Víte, že pokud předložíme 200 pozměňovacích návrhů, tak minimálně 100 z těchto 200 návrhů bude komplikovat eh, tu zprávu, proto bych chtěl varovat kolegy a chtěl bych je požádat, aby se omezili na to, co může eh, podpořit sjednocení a co může být ku prospěchu zainteresovaných občanů. Další bod. Snažíme se o mm, koherentní přístup. V souvislosti také s balíčkem bezpečnosti provozu. To je logické. Jde o to, aby toto zjednodušení v žádném případě nepoškodilo principy bezpečnosti a navíc musíme zohlednit eh, platná mm, ustanovení z hlediska bezpečnosti provozu. Pokud akceptujeme, že určité vozidlo je registrováno v jiném členském státě, tak je nutné zde zohlednit veškeré aspekty bezpečnosti. A pokud budeme tedy upouštět od dalšího přeskumu v tom druhém členském státu, to znamená, že tady musí být zajištěny standardy bezpečnosti ve všech členských státech. pozměňovacím návrhu 5 jsem jednoznačně uvedl, že mm, držitel registrovaných dokumentů nemusí být automaticky totožný s vlastníkem motorového vozidla. Můžeme se podívat na situaci leasingu eh, nebo pronajímání vozu, kde majitel je samozřejmě odlišnou osobou než ten, který je držitelem těch dokumentů a používá toto auto. Další bod – Ochrana dat, neboli standardní ochrana osobních dat při výměně údajů. Tady bych chtěl poděkovat eh, Evropskému inspektorovi na ochranu dat, který také zabudoval do tohoto návrhu některé pozměňovací návrhy. Poslední bod souvisí s tím, že co se týče takzvaného takzvané obchodní registrace, vnitrostátní ustanovení zůstávají nedotčeny. Pouze pokud se jedná o přeshraniční provoz, tam potřebujeme eh, vlastní ustanovení. Ale pokud se jedná o registrace, eh, to obchodní registrace a identifikaci daných motorových vozidel, zde vnitrostátní ustanovení zůstávají absolutně nedotčená, takže náš návrh se týká pouze přeshraničních aspektů. Nikdo se tady nemusí bát, že by zde nějakým způsobem byla porušena svrchovanost z hlediska označování. Poslední aspekt se týká tzv. delegovaných aktů, které musí být do toho odpovídajícím způsobem zabudovány. Co se týče možných bodů diskuse, tak já jsem již řekl, že jde o tu lhutu, v rámci které tedy registrace musí proběhnout 6 měsíců, to je navrženo. Já jsem to neměnil, já si myslím, že 6 měsíců je rozumná doba, můžeme o tom relevantně diskutovat. Nevím, jestli je to smysluplné. A pak je tady jedna boda, jeden bod a to je otázka na komisi. Týká se to článku 5. Tam jde o to, že úřady mohou odmítnout vydání registrace. A tady je uveden seznam bodů. A poslední bod říká, že registrace může být odmítnuta, pokud ta lhůta přeskumu již vypršela. To je tedy důsledek. Takže e, samozřejmě e, ten daný majitel by musel zase zpátky do země původu Tady skutečně schází odpovídající ošetření této situace, takže komise by měla navrhnout, jakým způsobem by toto mělo být ošetřeno. Eh, zdá je nutné se vrátit k tomu eh, přeskumnému pracovišti v zemi původu. Takže v každém případě eh, jde o to, jakým způsobem vyřešit tedy tento poslední bod, který tady je na tomto seznamu. V tomto smyslu by komise mohla poskytnout odpověď. Na závěr bych chtěl poděkovat stínovému zpravodaji, s kterým jsem se setkal, já jsem mu uvedl ty moje body a já bych chtěl požádat, abychom se skutečně vysloveně soustředili na mm, hlavní podstatu tohoto návrhu. Nebylo by dobré předkládat eh, návrhy, které by zkomplikovaly tuto situaci. Myslím si, že méně znamená více v tomto případě a předem děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji vám za SAD a pan Fonjou. Pane předsedo, drazí kolegové, toto nařízení, které se snaží o zjednodušení převodu motorových vozidel, je chválihodné zohledňuje velké zájmy evropských občanů, tak jak to bylo také vyjádřeno v zprávě IMCO. Také vyjadřuje zájmy podniků a občanů Evropské unie, které chtějí využívat správného fungování jednotného trhu. Nicméně, dovolte mi, abych konstatoval, že problém přeregistrace je v podstatě problém, který není zase tak důležitý a nenarážíme tady na velké problémy. Co se týče homologace osobních eh, vozidel a dvoukolových eh, vozidel, to vše je povinnost, která platí již velmi dlouhou dobu. Takže převod těchto vozidel probíhá v rámci eh, směrnice z roku 9037 EC. E proto, pane předsedo, se domnívám, že mm, neměli bychom mm, jaksi uměle urychlovat tyto záležitosti v takzvaném prospěchu jednotného trhu. V Dubnu byly předloženy návrhy, které se snaží lépe ošetřit technickou kontrolu užitkových vozidel eh, a vozidel v Evropě. Musíme ovšem konstatovat, že nařízení, které souvisí se zjednodušením, eh, těchto registrací motorových vozidel v rámci členských států je ovlivněna právě tímto novým návrhem. Například směrnice ohledně intervalu eh, technických kontrol donutí některé členské státy, aby změnili svoji legislativu v této oblasti. Snažit se o vzájemné uznávání technických kontrol v současném období hlubokých změn legislativ v členských státech, to je požadavek, který je málo rozumný vzhledem k tomu, že klima důvěry, které je nutné pro takové opatření, absentuje. V důsledku toho ve snaze, abychom byli koherentní z hlediska administrativní zátěže, přeji si, aby Mm, Proskoumání tohoto návrhu nastalo poté, co se dokončí práce na balíčku ohledně technických kontrol, včetně změny směrnice z roku 1937 EC a také práce Rady, která se zabývala označováním motorových vozidel a také problematikou periodických technických kontrol motorových vozidel a přívěsů. Pane předsedo, drazí kolegové, to je naše stanovisko. Thank you for liberals, Mr. Děkuji za liberále pan Debaker. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, panu zpravodajovi za eh, dobré stanoviska. Já si myslím, že jako výbor pro dopravu se musíme eh, zaměřit na příslušné dopravní aspekty. Nejdříve Komise nám zde předložila dobré východisko a celý návrh a také si myslím, že bylo třeba jednat. Občané eh, cítí důsledky nedostatečně transparentních evropských pravidel v této oblasti a myslím si, že proto je ten návrh komise nezbytný. Takže je to dobrý eh, návrh pana eh, zpravodaje. Dotknul se několika věcí, o kterých jsme věděli. Myslím si, že je dobré to svázat také s balíčkem o technických kontrolách a potom také o tříměsíčních certifikátech a potom tam máme ty kontroly po dvou letech místo po čtyřech letech. Bude to ovšem proveditelné. Tady bych se zeptal komise, co s tím chce dělat. Pokud jde o poznámky naší frakce, tak eh, pro nás je eh, jako pro liberály důležitá ochrana osobních údajů a měli bychom ji zahrnout, zahrnout také do tohoto návrhu. Je důležité, abychom zdůraznili také administrativní zjednodušení. Jak Evropský parlament často věci zkomplikujeme a musíme eh, snižovat administrativní náročnost jak pro občany, tak pro podniky, jak říkal pan zpravodaj. Myslím si, že komise měla pravidelně ověřovat, jestli eh, registrační orgány eh, postupují podle tohoto nařízení, tak aby zajistila, aby opravdu zjednodušení přeregistrace se stalo skutečností. Je tedy důležité, aby kontrolovala efektivně tuto činnost, tak aby eh, se zminimalizovala administrativní nátěž. Takže těším se eh, na další eh, jednání se jinými zpravodaji. Děkuji ani paní Lichtenberg za zelené. Děkuji. Já jsem vždycky ráda, když dojde k zjednodušení někde v Evropě které eh, usnadňuje eh, něco přeshraniční, přeshraniční činnosti nebo studium. Zároveň ale eh, tady máme určité pochybnosti. Musíme se podívat přesně na to, jak to členské státy implementují. Kolikrát už jsme zažili, že u takového zjednodušení si to všichni vyložili tak odlišně, že pro občany vlastně nic šikovného z toho nevyšlo. Takže to musíme říci, eh, to je zcela centrální. Druhá věc. Děkuji kolegovi Pirkrovi, že tady eh, zmínil eh, kontrolu technické kontroly. To je otevřená věc a to je třeba zavřít. Co se stane, když někde odmítnou tu registraci, tak prostě jezdíte s tím starým číslem? To je opravdu problém, o který se musíme postarat. Já se obávám, že eh, s tím obvyklým bydlištěm se eh, zase eh, dostáváme do situace italského práva a vrátíme se k původním problémům. Já už jsem to zažil několikrát. Prostě italská definice obvyklého bydliště vyvolává problémy, jak je to přenositelné do jiných zemí. To je otázka. Souhlasím velice s francouzským kolegům, s kolegou, že Každopádně eh, se předem musí eh, dořešit eh, technické kontroly, tak abychom měli důvěru v to, že ve štěčenských státech se dodržují určité normy. To je, myslím, velice důležité, protože i už je tady určitá nedůvěra mezi členskými státy, jestli kontrolují všechno to, co kontrolovat by měli. Mě tam tak trochu chybí a možná, že komise by to mohla vyjasnit. Následující. Často tady eh, tyhle věci mají pojistně technické dopady v případě nehody a já bych se ráda dověděla, jestli se nad, jestli se, se nad tímhle zamýšleli. Protože eh, kontroly nebo chybějící dokumenty, eh, si prostě jestli se tady něco takového řeší. A závěrem bych řekla, že nevěřím, bychom měli počítat s vlnou přehlášování a přeregistrací, protože zejména studenti, kteří eh, studují v zahraničí, si nepřehlašují auto, protože si nechávají eh, eh, přeposlat ty pokuty někam dál a nakonec se k ním nikdy nedostanou. Takže tady můžu mít vlastně takový skrytý motiv. Teď nechci hovořit jenom o všech, kdo tady cizincích, kteří tady pra, eh, pracují v Bruselu. Eh, ti jistě mají také eh, co řešit, ale docela jistě je, aby tohle všechno běželo podle jasných a pochopitelných pravidel. Pokud tam bude ochrana osobních údajů, budu spokojená. A, a samozřejmě se budu zaměřovat první řadě na ty otázky, o kterých jsem teď hovořila. Děkuji vám a ještě než dám slovo panu Fandalenovi za ECR, tak eh, přivítám 15 eh, studentů tady v zadních řadách, kteří jsou z Institutu veřejné zprávy na Univerzitě v Leidenu. Vítejte. A teď dám slovo Petrovi. Děkuji, pane předsedo. Pro naši eh, frakci je tohleto opravdu podstatný návrh, ehm, tak abychom ehm, správně eh, přiblížili eh, ten trh. A mm, myslíme si, že tento návrh je tedy eh, dobrý a opravdu celá frakce tedy zpravodaje podporuje. Ovšem jsem zvědavý na reakci komise na řadu pozměňovacích návrhů, zejména mm, na pozměňovací návrhy ke článkům. Máme máme eh, v nějaké rušení v eh, sluchátkách. Je to jistě nějaký technický problém. Je to na německém kanálu. A ani není tlumočení do francouzštiny. Tak když není tlumočení, tak samozřejmě přestanu. Tak já nemůžu být nic říkat. Já nevím, jestli se to podaří vyřešit, říká pan předseda. Teď už je to v pořádku, signalizuje paní poslankyně. Tak Němčina už běží. Jasně. Francouzská kabina. One of the booths has captured the French booth, apparently. Can you... Můžete si prosím všichni zkontrolovat, jestli je to všechno v pořádku. Prosím, pan předseda, vypadá to tak jako eh, Eurovize. Kdo se dřív zmocní mikrofonu? Takže uh, eh, Peter ještě jedno. Nemluvil jsem moc uh, nahlas. No, je to něco jako uh, takové, uh, takový cvrček v pozadí. Já tady nemám uh, takže, pane předsedo, já ještě začnu jednou. Jak už jsem eh, říkal, pro naši frakci jsou to opravdu klíčové návrhy eh, rozšiřování vnitřního trhu, eh, jeho naplňování, tak abychom odstranili veškerá omezení, která na něm existují. Takže podporujeme zpravodaje přístup. Ovšem máme ještě několik konkrétních otázek na Evropskou komisi k pozměňovacím návrhům, zejména k těm, které zpravodaj předkládá k novému nařízení, zejména k číslu 7, k prokázání v obchodníku. Tam máte období pouhých tří měsíců a teď v současné době se prakticky nepohybuje počet automobilů, a e, v objem e, ojetých automobilů e, se také nějak nemění. Takže otázkou je, jestli bychom tam tohle museli mít. Jestli pozměňovací návrhy zpravodaje nejsou nebo nekomplikují celé tohleto, například číslo 7, to bych se zeptal komise. Měli bychom se tedy vydat tímto směrem nebo několik jinudy, se ptám. Děkuji a nyní pan Kok. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Pirkorovi. A víceméně už moje otázka zde padla. Máme tady trošku problém s eh, soudržností přepravování, eh, přepracování směrnice pro eh, technické kontroly nákladních vozidel a přívěsů. A tady máme eh, otázku nové eh, eh, generální kontroly. To si myslím, že by bylo přebytečné, ale každopádně jinak děkuji panu Pirkorovi. Děkuji a nyní za komisi pan Gorke. Welcome to transport, Mr. Vítáme vás tady. Většinou lidem, kteří nejsou z komise z DGMu, nic neděláme každém případě děkujeme, že jste nás pozvali na toto zasedání. Vítáme také návrh stanoviska. Považujeme jej za velmi pozitivní a vážíme se také vašeho pozitivního přístupu k návrhu komise. Vím, že řada pozměňovacích návrhů chce tento text dopracovat tak, aby byl přesnější a jasnější. Jsme ochotni o nich diskutovat. Většina z nich nepůsobí problémy. Vaše otázky, pokud si vzpomínám dobře z dnešní diskuse, se týkaly hlavně pozměvacího návrhu týkajícího se platnosti profesní registrace na tři měsíce. My jsme chtěli, aby to bylo přenecháno na aktech přenesené pravomoci. Nevíme tedy zatím, jaká časová lhouta bude nejlepší. Nevím, jestli se to bude muset rozhodnout už v samotném textu. A potom tam byla otázka dalšího období na poskytnutí zprávy my jsme navrhovali čtyři roky, vy navrhujete dva roky, dva roky nám připadne celkem krátká doba a myslíme si, že by nemuselo být nutně proveditelné tu zprávu za tak krátkou dobu zpracovat. Pak tam byly ještě další otázky týkající se pojištění. Tento návrh se tím nezabývá. Nemohu se tedy vyjádřit k pojištění. Minimálně ne na tomto zasedání. Ale obecně jsme rádi, že se o těchto bodech tady diskutuje a doufáme, že se nám podaří později během diskuse rozptýlit veškeré pochybnosti. Děkuji. Také děkuji, pane Pěrke. Chcete ještě něco dodat? Eh, Já bych chtěl kolegům poděkovat za připomínky, které vyjádřili. Jistě je to v prvé řadě problém důvěry. Pokud bychom měli vyčkávat až na ten bezpečnostní balíček a na provádění toto balíčku, abychom věděli, zda to dobře funguje, tak by to trvalo možná příliš dlouho. Samozřejmě navrhuji, abychom to zohlednili. Samozřejmě na to musíme myslet zároveň. A pokud tato ustanovení z hlediska bezpečnosti budou existovat na eh, úrovni celé Evropy, musíme počkat na to, až budou transponována a pak samozřejmě je to otázka diskuse. Máme čekat až do té doby, než budou všechna tato opatření zrealizována, zkontrolována, než budou stejně dodržována ve všech členských státech. Já si myslím, že bychom měli mít určitou dávku důvěry a měli bychom vycházet z toho, že pokud budou tato opatření přijata, tak budou realizována. A nyní bychom se měli snažit o zjednodušení a měli bychom se pokusit co možná rychle Eh, sjednotit a zjednodušit tuto záležitost pro ty příslušné občany. Ale samozřejmě tady ty názory se odlišují, eh, můžeme mít ještě diskuse na toto téma, já očekávám, že podáte pozměňovací návrhy a nyní bych chtěl poděkovat eh, za to, že víceméně je tady jednotné stanovisko k tomuto dokumentu. Děkuji. Máte, prosím, technickou připomínku? Pane předsedo, já jsem samozřejmě eh, eh, nerad, když musím eh, obtěžovat někoho, kdo není z DG Move, ale ptal jsem se na pozměňovací návrh číslo 7 ohledně toho termínu průkaz obchodníka. Možná, že to teď nejde Eh, zodpovědět, ale eh, rád bych eh, na to dostal odpověď třeba s někdy jindy písemně. Pane Gorko. můžete na to teď odpovědět nebo napíšete panu Fandálenovi? Briefly. Děkuji. Já jsem to krátce zmínil. Řekl jsem, že ve stávající podobě návrh Evropské komise navrhuje, aby se tato problematika přenechala na aktiv přenesené pravomoci. A zatím jsme se ještě nezamýšleli přesně nad tím, po jak dlouhou dobu bude takováto registrace vozidla platná. Musíme se zamýšlet ještě nad tím, pro jaké období to bude nejvhodnější. Dobrá, takže jinými slovy ještě se to zvažuje. Kolegyně a kolegové, pozněvací návrhy mají termín 16. října a ve výboru se bude hlasovat 27. listopadu. Ještě nevíme přesně, kdy bude hlasovat výbor IMCO, ale první klíčové datum je 16. říjen, tedy termín pro podání pozněvacích návrhů. Dobrá, pojďme dále. Dalším bodem na pořadu jednání je letištní balíček, konkrétně část přidělování letištních časů. Spravodaj má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také všem kolegům a kolegyním za předložené pozměňovací návrhy. Bylo jich více než 300, z čehož je jasně vidět, jak důležitá tato problematika letištních časů je pro jednotlivé politické skupiny. Nemáme dostatek času na to, abych mohl probírat všechny předložené pozměňovací návrhy. Dopředu se za to omlouvám. Ale pokud někoho pominu tak, a budu, bude potřebovat další informace, tak budu k dispozici. Můžeme si to případně vyřešit bilaterálně. Obecně je potřeba říci, že předložené pozměňovací návrhy narážejí na určité citlivé aspekty. Třeba zvyšování Prahu na 85 anebo vyšší počet sérií u letišních časů. V každém případě se dá ale říci, že pozměňovací návrhy se nezabývají omezením kapacity letišť, omezenou kapacitou letišť, spíše v podstatě reprodukují stávající stav. Já na druhou stranu se domnívám, že je potřeba udělat více že všichni aktéři se budou muset snažit o vytvoření rozumného kompromisu, který povede k lepšímu rozdělování letišních kapacit i způsobem, který bude vyhovovat eh, letecké dopravě. Doufám, že všechny politické síly k tomu přistoupí odpovědně a pokusí se reagovat na potřeby dopravy které do budoucnosti budou ještě narůstat. Podporuji komisi v jejich snaze o nalezení kompromisu s radou a s parlamentem, především v otázce navýšení eh, Prahu a sérií. Stanovil jsem takový časový plán, Hlasovat by se mělo 6. listopadu ve výboru. S tím, že ještě proběhnou zasedání technická tento týden a ve Štrasburku se 26.10. sejdou stínoví zpravodajové. tak abychom mohli zapracovat do textu připomínky kolegu a kolegyní. Co se týče délky sérií, tak v podstatě všechny politické síly předložily v tomto pozněvací návrhy eh, k návrhu Evropské komise. Všichni žádali, aby se tato tematika změnila a v létě, aby to bylo 15 a v zimě, aby to bylo ne, v létě to bylo 15, v zimě to bylo 10 a chtějí, aby se to snížilo na 5. Kromě toho také umožní, aby eh, podle specifických potřeb jednotlivých letišť mohla být tato série prodloužena. Řada pozdělacích návrhů naopak chtěla vyrušit rozdíly mezi letní a zimní sezónou. Chtěli, aby pro oba dva případy platilo číslo 5. Co se týče udržování pořadí na základě předchozích práv, historických práv, musí letecké společnosti buď to využít postupně všechny přidělené sloty, nebo o ně přijdou. Já si myslím, že to je bod, u kterého ještě musíme najít nějaký kompromis. Všichni zdá se souhlasí s tím, že je potřeba používat eh, místní pravidla, především co se týče sledování slotů a že je možné, aby u délky slotu došlo k určitým rozdílům. Pojďme k sítím. Zdá se, že se všichni dohodneme, že jsme se všichni dohodli na vyškrtnutí pojmu síťového letiště. A to z toho důvodu, že se to týká různých eh, kompetencí eurokontrolu. A tato zasíťovaná letiště by v podstatě pouze eh, vnesla více složitosti do celé problematiky. Teď, co se týče koordinace, tady jsme chtěli mírně oslabit návrh komise týkající se eh, přidělování koordinačních letišť. Paní Foster tady v tomto smyslu předložila určité pozněvací návrhy. Týkaly se toho, jak se bude eh, řídit síť, že v podstatě jedno letiště bude určitým koordinátorem. Tady si myslím, že prostor pro kompromis není. Nyní k transparentnosti koordinační činnosti. To je podle mě velmi důležitá otázka. Tady je potřeba se postarat o to, aby tito koordinátoři působili co nejtransparentnějším způsobem. Zdá se, že kolegové a kolegyně v této oblasti souhlasí. Pozněvací návrhy ještě zvyšují nezávislost koordinátorů, s tím já souhlasím, ale vyžadují, aby postupy koordinace byly transparentní a aby samotné transakce byly transparentní. Já se domnívám, že je potřeba, aby tyto transakce byly k dispozici, že je potřeba, abychom věděli nejenom agregované údaje, tak jako to původně chtěla komise, ale i individuální údaje, že i tyto by měly být zveřejněny. Řada kolegů, Sade Marinesku, Kala další, ve svých pozněvacích návrzích potvrdili finanční aspekty. Hovořilo se tam o tom, že koordinátor musí poskytnout zprávu za každou sezónu tak, aby došlo k řádné koordinaci mezi letišti a leteckými společnostmi, tak aby prostě byl zajištěn maximální přístup a maximální transparentnost. Další otázka se týkala navýšení toho Prahu z 80 na 85 Já chápu, proč to bylo důležité téma pro téměř všechny politické skupiny, které předložily pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Týkalo se to toho stávajícího čísla 80. ale tady musím říci, že se těžko hledá nějaká alternativa. která by nepředstavovala navýšení rozpočtu. Proto si myslím, že bychom tady měli zachovat návrh komise, který zajistí efektivnější využívání letištních časů na letištích. teď pobídky. Zdá se, že žádná politická skupina tady není proti. Někteří kolegové chtěli, aby byly zavedeny sankce pro ty dopravce, kteří pozdě vracejí do společného fondu letišních časů své letišní fondy. Když jsme se podívali na hodnocení dopadu Evropské komise, tak jsme dospěli k názoru, že by takovéto sankce mohly být užitečné a doufáme, že budou potvrzeny nebo možná ještě zpřísněny. Oproti pravidlu 18. Dobrá, právní definice letišních časů. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu berou svou roli zákonodárce velmi vážně. My se domníváme, že by tady kromě technické definice, kterou máme v předchozím nařízení, měli mít i definici právní. Je mi jasné, že to je do určité míry problematické, protože někteří kolegové by se nechtěli pouštět do těžké práce, která eh, by byla potřeba, chceme-li dospět k právní definici, ale myslím si, že by mělo být možné se zabývat touto otázkou, alespoň se to pokusit, pokusit se o nějaké znění a třeba se nám podaří najít znění, na kterém se všichni dohodneme. Paní Lichtenberg tady v tomto případě poskytla užitečný pozněvací návrh, který se týká potvrzování letištních časů a má to také souvislost s právní definicí těchto letištních časů. Výměna a obchodování s letišními časy, to je poslední aspekt, ke kterému bych se chtěl vyjádřit. To je pozměvací návrh 250. Zdá se, že většina chce pokračovat ve stávající eh, praxi umožňující výměnu slotů ale pokud to bude oproti finanční úplatě, tak je potřeba, aby celý proces fungoval transparentně. To máme i jinde, třeba v pozměňovacím návrhu 262 a 269. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je vyhnout se tomu, aby firmy obchodovaly s letišními časy za účelem zisku. Potom tam máme pozněvací návrhy eh, řady kolegů, které se týkají samotného zisku. Jde o to, že tyto zisky by se měly převádět částečně na letiště, tak aby letiště mohla zlepšovat svou infrastrukturu. Kolegové říkají, že tyto zdroje by mohl řídit nezávislý orgán, který je konec konců předkládán také směrnici číslo 12. Dobrá, to je myslím pro tuto chvíli z mé strany všechno. Myslím, že to je dobrý návrh, eh, na kterém se můžeme zhodnout. Ještě jednou děkuji za slovo. Myslím, že minimálně v zárodku máme dobrý kompromis. Děkuji, pan Fidanze, za EPP. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Vím, že to je velmi složitá agenda. V každém případě máme jasný přehled o hlavních bodech. Navíc proběhla už k tomuto jedna rozprava. Následně tedy mohu hovořit velice stručně. Chci jenom zopakovat, některá hlavní témata, se kterými se snažili vypořádat pozněvací návrhy. Za prvé, to pravidlo, že buď to se využije letišní čas, anebo o něj letecká společnost přijde. Tady naše skupina má negativní stanovisko. Nemyslíme si, že by se měl měnit práh z těch 85%. Myslíme si, že to není užitečné. Navíc by se to těžko provádělo. Domníváme se, že je potřeba se touto otázkou dále zabývat. Souhlasím s tím, že potřebujeme pracovat ambiciozně, na druhou stranu, ale to tež platí i pro komisi a zlepšování kapacity letišť. Teď, co se týče série letištních časů, tady se domníváme, že pět týdnů je v pořádku, ale můžeme se tím ještě znova zabývat, až se dostaneme k otázce následnosti. A potom otázka místních pravidel. Pochopitelně, pokud existují místní specifika, tak je možné se tím zabývat, je možné na pomoci těm letištím, na kterých eh, je velmi přetížen provoz. Teď, co se týče financování koordinačních letišť, tady souhlasím s některými pozměňovacími návrhy, které předkládají určité politické skupiny. Především v tom smyslu, že toto financování má být transparentní. Uvědomujeme si ale, že je dosti těžké představit si v tuto chvíli, že by do toho vstupovala nějaká třetí strana, která by podporovala ona koordinační letiště. Je prostě potřeba se postarat o to, aby všechny zainteresované strany, to znamená jak letiště, tak letecké společnosti a další, zajistili větší transparentnost tohoto mechanismu. Je potřeba, aby koordinátoři byli nezávislejší. Teď ještě k poplatkům za rezervaci letištního času. My si myslíme, že je potřeba penalizovat ty, kteří nejednají v této oblasti férově. Myslíme si, že je potřeba, abychom měli účinné odrazující sankce pro takovéto případy, ale nejsme si úplně jistí, zdali zrovna takovéto sankce jsou ideální. Pokud ty sankce budou příliš tvrdé, tak to povede ještě k dalšímu zhoršení situace. Teď, co se týče síťových letišť, tak tady jsme také měli předloženy pozměňovací návrhy. Chtěli jsme zrušit tuto kategorii. Spravodaj k tomuto předkládá jakýsi návrh kompromisního řešení, Až se dostaneme do fáze kompromisu, tak si myslím, že se tady dohodneme. Pro nás je důležité, aby se situace ještě nezhoršovala pro letiště. A také je pro nás důležité, aby se nezvyšovala byrokracie. Teď, co se týče právní definice samotných letištních časů. Samozřejmě, že to zní velmi dobře, že bychom připravili nějakou řádnou právní definici letišních slotů, tak aby bylo jasné, kdo je držitelem takovéhoto přiděleného letišního času. tuto chvíli to vypadá tak, že v podstatě tady obchodujeme s aktivem, u které není úplně jasné, komu patří. To je potřeba vyřešit. Uvidíme, co se s tím dá dělat a jak se to dá zapracovat do právní definice. A teď otázka druhotného obchodování. Většina kolegů z EPP by ráda, aby tento trh byl transparentnější. My jsme k tomu zaujali poměrně zásadní postoj, platí to především pro naše francouzské poslance a poslankyně. Někteří jsou zcela proti možnosti takovéhoto obchodování. Já se osobně domnívám, že bychom měli mít takovýto trh k dispozici, ale že tento trh musí být transparentní, musí být regulován a nesmí vést ke spekulativnímu obchodování. Tedy obchodování, jehož cílem by nebylo zvýšit efektivní využívání letišních kapacit. Děkuji. Děkuji. SAD nyní má slovo. Děkuji také. Především jsme chtěli eh, poděkovat za velmi kvalitní práci panu zpravodaji a Děkujeme také za to, že jste zapracovali jeden z našich pozměvacích návrhů do textu. Nicméně stále ještě zbývá několik bodů, ke kterým se musím v tuto chvíli vyjádřit. Jako všichni ostatní i já se připojím k apelu na to, aby koordinátoři byli co nejnezávislejší, nejnezávislejší a aby celý systém přidělování letišních časů byl co nejtransparentnější. Může tady dojít ke střetu zájmu mezi koordinátory a mezi ostatními stranami, které jsou zahrnuty do přidělování letišních časů. Co se týče sekundárního trhu, tak souhlasím s tím, že musíme mít pravidla, která zajistí transparentnost tohoto obchodování. Navíc je nezbytné, aby část příjmů ze sekundárního trhu byla věnována na zlepšení letišní infrastruktury. Tak, abychom i tímto způsobem mohli přilep, přispět ke zlepšení letištní, letištní kapacity. Já jsem předložil v tomto smyslu pozněvací návrhy, týká se to i příslušných orgánů podle 1209. Teď síťová letiště, já si myslím, že není dobré stanovovat zvláštní kategorii letišť, protože to spíše povede ke zmatku než k hladšímu průběhu letecké dopravy. Teď, co se týče 80 a 20, jakožto pravidla pro letišní časy, tady si myslím, že určité body návrhu komise by se daly změnit. Mně by se spíše líbilo 85 a 15, takovéto rozdělení. Předpokládám, že ne všichni poslanci budou chtít zachování pravidla 80-20, někteří budou chtít 85-15 jako my, možná jiní chce něco jiného. A zároveň si myslíme, že série by měly být delší. Delší a následné. Nechceme zavádět přílišný pos, přílišné postihy, především pro nové akteři, kteří chtějí nové sloty. Měla, série by měla mít pět po sobě jdoucích letišních časů. U letišť, která jsou velmi přetížená, bychom možná mohli tyto série prostřednictvím místních pravidel prodloužit a následně by se mohla efektivnějším způsobem řídit kapacita letišť, což by, využil, což by vedlo k lepšímu využívání letištních slotů. Co se týče 85.15 tohoto pravidla, já vím, že většina, že mnoho kolegů chce zachovat eh, to pravidlo 80.20, tak dobrá, co se dá dělat. Teď, co se týče série pěti letišních slotů souhlasím, ale měly by být po sobě jdoucí. Je potřeba zachovat určitou flexibilitu, nemělo by ale být příliš, nicméně měla by být poskytována v tom smyslu, že za určitý okolností by mělo být možné prodloužit tyto série slotů. Vím, že nás čeká vyjednávání s radou. Možná, že bychom měli být eh, trochu ambicioznější a odvážnější. Paní Lichtenberger za zelené, prosím. Promiň. Srdečné díky. Já myslím, že u této záležitosti bychom stále měli mít na mysli, že se jedná o velmi malé procento těch letišních časů, Není to tedy obecně nová regulace těchto letišních časů, jedná se skutečně o velmi úzký segment, v kterém se pohybujeme. Chtěla bych poukázat na to, že tady jsou některé body, podle mého názoru, které by měly být obsaženy v tomto textu. To znamená, my jsme to eh, již konstatovali i v minulosti, že je nutné skutečně zde zajistit eh, dostatečnou integraci z hlediska disponibility těchto letišních časů. A pokud se jedná o dražby, ke kterým eh, dojde z hlediska těchto letišních časů, měli bychom tam aplikovat také ekologické kritérium. To znamená, mohli bychom to připustit pouze do určité míry, protože jinak bychom eh, jaksi ztratili ze zřetele ekologické problémy, které s tím souvisí. Já bych se chtěla zmínit k definici těchto letišních časů. My jsme k tomu měli velmi eh, dlouhé diskusování, zda je to nehmotný majetek, eh, který je přerozdělován a tak dále. Poprvé eh, řečeno není jednoduché najít definici. Mohli bychom říct, že je to veřejný statek, a že rozdělení musí probíhat podle transparentních, jasných kritérií a také podle kritérií, které jsou zaměřeny na životní prostředí. Děkuji. Děkuji, pan Debakr. Eh, Děkuji. Já bych eh, dodal dvě eh, drobné věci k tomu, co zde zatím zaznělo. Myslím si, že pan zpravodaj má obtížnou úlohu a odvádí dobrou práci. Myslím si, že je třeba uvést, že ta celá debata, kterou tady eh, vedeme, eh, se odehrává také v mezinárodním kontextu. Já tady mám ten dojem, že se zaměřujeme jenom na to, co se děje uvnitř Evropy, ale je třeba poznamenat, že eh, tohle má dopady i na mezinárodní úrovni. Kolegy a zpravodaje bych vyzval k tomu, aby tohle měli na paměti. Druhá věc se týká velice eh, specifické části letectví a sice eh, business aviation. O tom se tady vůbec nehovoří, tak trochu se to přehlíží, ale uvědomme si, že ono to přispívá nejenom eh, místním letištím, ale i větším letištím a ovlivňuje to hospodářský život v řadě velkých měst v Evropě. Takže prosím, zohledněme také soukromou osobní leteckou přepravu a tak, aby ehm, byly ehm, možné i soukromé investice, které proběhly v tomto ehm, oboru do, mm, minulosti, tak, aby byly možné i do budoucna. Děkuji vám. A teď za komisi pan Baldwin. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré odpoledne. Já doufám, že tohle to nebudete hodnotit na základě v Eurovize, protože jinak možná byste nám mohli dát e, nula bodů. Děkuji panu e, uh, Úžasovi a, a v, také za všechny pozměňovací návrhy podrobné. Já souhlasím s panem Úžasem ohledně toho, že my se pokoušíme uh, tady o co nejlepší využití kapacity letišť. O to jde jsme pragmatici, snažíme se nalézt způsob, jak by ten systém mohl fungovat lépe, tak aby eh, tady eh, byla vyšší efektivita, aniž by se zvýšily náklady. A z toho při vycházíme. Myslím, že eh, hlavní věci, které navrhujeme, jsou tedy očividně přijatelné pro výbor pro dopravu nebo většinu jeho poslanců, zejména po o sekundární trh, zvýšenou transparentnost a, a důležitost koordinátoru letišních časů. Nejsme tady nějak dvakrát radikální. Nechtěli jsme ten systém celý a, eh, překonat, abychom hovořili o konfiskaci eh, slotů nebo dražení kapacit. Eh, z toho jsme zůstali daleko. A to je pragmatické. Ovšem je tady celá řada pozměňovacích návrhů napříč politickým spektrem k tomu návrhu, který jsme udělali k poměru 85-15 a potom pokud jde o koordinaci eh, délky série slotů. Eh, často se to spově dohromady, ale ve skutečnosti, a to je tady implicitně řečeno, můžeme tyto otázky zvažovat separátně, pokud jde o delší série slotů. Jasně jsme zde eh, tady slyšeli. My jsme se zabývali i jinými způsoby, jak to udělat. Sedmi dílnou sérii například a, a zjistili jsme, že to není příliš přínosné globálně. Některé letiště ovšem eh, se pokoušejí zanechat eh, ty delší eh, série až 10 až 15 místné. Teoreticky řečeno, kdybychom si měli ponechat pětidílnou sérii letišních časů, tak bychom my, tak jak pan Filancán Sasoli říkali, Eh, chtěli bychom nechat eh, letištím možnost místními pravidly protáhnout tyto série. Opět jde tady o pragmatismus. Düsseldorf, eh, Faro, ale i velká letiště jako Londýn, Charles de Gaulle nebo Zurich by to užila. Jde o to, abychom z toho um, čerpali nějaké hospodářské přínosy. Pokud eh, místními pravidly můžeme v těch devíti letištích, o kterých jsem hovořil, eh, protáhnout eh, ty série, tak bychom vlastně vyčerpali 50% veškerých možných přínosů po celé EU v tomto pravidle. Ale členským státům bychom také mohli umožnit základní východní nastavení menší nebo kratší série. Zůstáme Máme ovšem přesvědčení, pane předsedo, ohledně eh, mm, toho pravidla 85-15, které je přísnější než stávajících 80 20. Je ta eh, silně protestovala a jasně na různých fórech, protože si myslí, že 85-15 by bylo proti mezinárodní praxi a zkomplikovalo by to eh, třetím zemím i e, v našim aerolinkám pro mm, život. A já bych na to zareagoval stručně. Za prvé, pravidlo 8515 e, pro naše zacpaná letiště e, v Evropě by nezabíralo, že nenutilo žádné třetí zemi, aby nepoužívalo 80-20. My to nikomu nenutíme a nedá se tady o žádnou nekompatibilitu v tomto ohledu. Za druhé, všichni vědí, že Evropa má a je zacpanější letiště než kdekoliv jinde ve světě. A pravidla používání, která my přijímáme a která by měl přijímat legislativec, by toto měla odrážet. Za třetí, eh, eh, letiště eh, aerolinky vědí, jak se přizpůsobit různým systémům. IATA má systém, ale dozali se potvrdí, že se konzistentně neuplatňuje po celém světě. Takže opět my doufáme, že JATA eh, i nadále se pokusí eh, přesvědčit eh, rovně i další, že změna k 85-15 není proti jejich zájmu. My víme, že to nepřináší žádné dodatečné náklady Aeroním podle našich nákladů a doufáme, že bude parlament věnovat tomuto pozornost. Potom, pokud je o ty další připomínky, tak k té otázce nové kategorie síťových letišť. My vidíme, že toto eh, vytvořilo určitý zmatek a, a rádi to tady ještě přehodnotíme. Chceme systém, ve kterém by členském státy mohly eh, žádat údaje o datě, eh, o kapacitě letišť, tak abychom mohli koordinovat v případě krize. A to s manažerem sítě Single Sky. Takže věřme, že se nám podaří tady najít, řeš, eh, najít řešení. Pokud jde o definici eh, vlastnictví jednotlivých slotů, eh, slot nebo letišní část je právo používání. Ovšem musí být vždycky jasné, že to používání je za podmínek, které stanovuje evropský regulátor. Takže tady je určité, určitý, určité dilema ohled, projatu ohledně vlastnictví. Pokud jde o obchod se sloty pro financování letišť, eh, Vypadá to eh, jako zajímavá myšlenka, nicméně my jsme eh, oznámili na tranu, že by to mohlo být problematické. Jde o to, hm, že by to mohlo odrazovat sekundární obchod, čili narušit efektivitu. V letiště mají platit letišní taxi, aerolinie mají platit letišní taxi a ne obchodovat se sloty. Pokud jde o ty poplatky, tak eh, to eh, může eh, mm, <clears throat> přimět aerolinie, aby vraceli sloty včas. A Düsseldorf to, myslím, v praxi uh, oskoušel, ale nakonec to údajně bylo nelegální, takže bychom to měli umožnit. Nemusí to být uh, celoevropský, celoevropský systém. Jde uh, o, šlo by o jednotlivá letiště a také by šlo o to, aby letiště to nepoužívala na přivydělávání si. Uh, na úkor aerolinií, takže by to neovlivnilo eh, cashflow aerolinií. Pane předsedo, omlouvám se, že jsem mluvil déle, než jsem chtěl, ale chtěl jsem poukázat na konkrétní eh, eh problémy s délkou série slotů a eh, principem 80-20. Děkuji. Eh, pane Boldvine, ještě než dám slovo panu Ujiasovi, máme tady takový dopis, eh, eh, kde americké aerolinie hovoří o tom, že jestli Evropská unie půjde do 85-15, tak může dojít k odvetné akci, myslím. Proti tomu to víte o tom něco takového ještě předtím, než tam slovo pan Ujiasovi. Já nechci bojovat s Američany, ale v současné době uh, máme um, pět, šest nebo šest bitev s nimi, takže když, budou, když bude o jednu méně, tak to bude lepší. Pan Baldwin. Místopředseda Kalas dostal dopis od Nika Kalia, který je eh, šéfem amerických aerolinek Airlines for America hm, právě o tomto tématu. Proto jsem eh, tady hovořil o tom, že si myslíme, že to, tento problém eh, neovlivní třetí země. Tak abychom to nazvali pravými jmény, my tady nebudeme mít žádný problém s ETS oni si můžou upravit eh, své eh, série slotů, eh, které navrhuje JATA sami a oni to, pokud to udělají, a když to dělají, tak ani mm, otrocky se nedrží JATY. Takže my jim slušně napíšeme, že se o tom s nimi dále budeme bavit, ale rozhodně toto není oblast, kde by odplata byla nějakou realistickou vyhlídkou. Děkuji. Děkuji a teď má slovo pan Ujias. Grazie, presidente. Io vorrei ringraziare eh, veramente. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, eh, kteří eh, se zúčastnili debaty. Jsem opravdu rád eh, za to konstruktivní ovzduší a za odpovědnost, kterou jste ukázali při projednávání tohoto tématu. Vyjádřily se k tomu všechny frakce. A rád bych také eh, vyjádřil to, že si vážím flexibility, kterou zde ukazuje komise. I když eh, tvrdě trvá na některých věcech, tak ponechává otevřená vrátka eh, řešení a já myslím, že až budeme pracovat na kompromisu, tak si tohle budeme uvědomovat. Takže tohle probíhá a proto teď nemusím zacházet do podrobností podza, už jsem eh, spotřeboval hodně svého času, ale ještě několik poznámek závěrem tedy. Já jsem nehovořil o konkrétních věcech jako business aviation. Klidně to tam můžeme zahrnout, protože může se to považovat za součást eh, systému leteckého provozu, letového provozu nebo letecké dopravy. Další věc, integrované letenky s eh, železniční dopravou. To je další věc, kde si myslím, že jednotliví aktéři eh, by se o to mohli zajímat. Takže Teď začneme ehm, dojednávat některé otázky, jako je volba. Letišť mimo EU. Na to musíme zapracovat, tak abychom došli k nějakému závěru. Tak abychom neměli izolovaný systém, a mm, který je obrácený sám do sebe, ale abychom měli systém, který eh, zapadne dobře do jiných systémů, který se s ním bude dát integrovat. My jsme nedostali žádné hrozby od nikoho. Naše legislativní pravidlo je, že musíme pevně chránit své zájmy, což je v zájmu evropských občanů a evropských institucí, které eh, zastupujeme. To není eh, vyhlášení války eh, ale spíše dialogu a já docela jistě eh, se rád budu pohybovat tímto směrem. S těmi, eh, kteří se mnou zatím tak plodně spolupracovali. Děkuji vám a rád bych poslancům připomenul, že hlasovat se bude 6. listopadu a na plenární zasedání by to mělo se dostat v eh, prosinci samozřejmě s těmi dvěma dalšími částmi takzvaného letišního balíčku. Dobrá, děkuji panu Užasovi. A tím se dostáváme ke konci eh, dnešního pořadu jednání. Teď eh, má být zasedání koordinátorů v pět, ale rád bych připomněl poslancům, že zítřejší zasedání bude v jiné místnosti a sice A3G3. Takže prosím, vezměte si všechny své dokumenty a přijďte zítra ráno do A3G3. Tímto je jednání odrošeno a, a koordináty tady se sejdou v pět hodin.